Vznavím posiedzenie. Znovu zahajuji zasedání. Zápis včerejšího zasedání jste dostali. Má k tomu někdo připomínky? Zdá se, že nikoli. Je tedy přijat. Podle pořadu jedná